vždycky tu nejlepší disciplínu. Eh, rád bych, abychom dohnali čas, abychom byli schopni vyslechnout si také závěrečné připomínky na závěr naší rozpravy. Takže bych požádal nejprve pana Tanoka na, minuty, na minutu. Děkuji vám. Pane předsedo, Zambie je eh, jedna z mála zemí, kde byla dvakrát předána moc mírovou cestou. V roce 1991 například. Eh, v minulém eh, roce prezident těsně porazil Hichilemu, ale teď hrozí, že bude tento úspěch pošlapán, protože došlo k jeho bizarnímu zatčení a obvinění ze zrady. Konference katolických eh, biskupů napsala dopis, ve kterém tvrdí, že tato země se stala diktátorstvím, diktaturou. Prezident posiluje svou eh, moc. Viděli jsme to už eh, o jeho předchůdce, který se v roce 2001 pokusil o převrat. Teď musíme posílit eh, úsilí EU, aby se uvolnilo napětí a aby se zajistilo, že Zambie a její eh, demokratická ústava bude podpořena. Děkuji a teď má slovo pan Koreo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Akaindej Čelema, vůdce opozice, byl zatčen a obviněn z velezrady, protože bránil průjezdu prezidentského konvoje, když jeli po stejné ulici. Zdá se to opravdu neuvěřitelné, ale stalo se to. Tím se omezuje politická opozice v Zambii. Jako kdyby to nestačilo, i někteří z jeho spolupracovníků byli mučeni. Také se neumožňuje, nedovoluje kritika a nesouhlas. Pokud má být politika přínosem, tak všichni musí být propuštěni Hitchelema i jeho spolupracovníci. Teď má být i souzen kvůli urážce. Je třeba posoudit, zda skutečně došlo k porušení lidských práv. A v tom případě je třeba pronásledovat výníky. Je nutné, aby Evropská unie využila ekonomické páky vůči vládě Edgara Lunga, pokud nebudou plně dodržována pravidla opozice a lidská práva. Děkuji paní Post jako další spoluautorka. Děkuji. Zambie byla mnoha po mnoho let je jednou z nejslibnějších zemí na africkém kontinentu. Dvakrát byla mírově předána moc což je výjimka v Africe, ale v uplynulém měsíci došlo k vážnému ústupu práv. Konference katolických biskupů velmi tvrdě kritizovala vládu a označila ji za diktátorskou vládu. Vůdce opozice eh, Hichilema byl zatčen a obviněn ze zrady. Vláda ale nepředložila žádné důkazy proti Hichilemovi. Jeho zatčení ovšem jen špičkou ledovce. Utočí se na celou občanou, občanskou společnost, politizuje se justice a policie. Je třeba uvolnit politický tlak. Musíme začít Zemby považovat ze zemi, která směřuje k diktatuře. Prezident Lungo musí vědět, že ho sledujeme. Děkuji a další spoluautorkou je paní Senra Rodriguez na jednu minutu. Mikro. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Když se podíváme na současnou situaci v zemi, chceme mm, skutečně vyzvat vládu, aby zahájila konstruktivní a mírový dialog eh, pro skoncování současných politik a proto, aby se vyřešily ty vážné problémy socioekonomické, které trápí zambijské obyvatelstvo. Eh, eh, v roce 2015 byl počet nejchudších obyvatel 76,6 obyvatel a e, nedošlo vůbec k žádnému snižování tohoto čísla mezi roky 2010 a 2015. Podvýživa je vysoká a způsobuje z velké procentuální části dětské umrtí. Mnoho lidí nemá přístup k pitné vodě a Eh, so, šíří se epidemie v zemi jako AIDS a další choroby. Je třeba, aby se posílila občanská práva v Zambii, aby došlo ke spravedlivému nakládání s občany v souladu s africkou úmluvou a dalšími závaznými dokumenty o ochraně lidských práv, aby se skoncovalo s represivními politikami pan předseda eh, říká, že je třeba přísně dodržovat čas, takže prosím další. Pan Venta na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Na úvod chci poděkovat eh, ostatním politickým frakcím za dobrou spolupráci při přípravě společného návrhu usnesení průběhu volební kampaně v roce 2016 všichni vědí, že narůstalo politické napětí mezi vládnoucí stranou a opoziční stranou v Zambii. Zambie, jak zde bylo zmíněno, si dvakrát mírově předala moc. Hakainde Hichilema, hlavní představitel opoziční strany, byl zatčen, umístěn do vězení a byl také obviněn ze zrady a za toto může být odsouzen až k smrti. My víme, že 20 let neproběhla v Zambii žádná poprava, ovšem může se to v Zambii pořád ještě stát, že někdo bude za zradu, za státní zradu za zradu státu odsouzen k smrti. My jsme hovořili o politické motivaci a také bereme v úvahu to, že proces, který začíná už v tomto týdnu, potřebuje důležitý dialog. Musíme hledat také podporu mezinárodních partnerů. Zambijská vláda musí zajistit Hichilemovi spravedlivý proces. Děkuji. Omlouvám se. Vy jste dodržel čas, já se omlouvám. extra minuty pro EPP. Ano, ale až po 16 hodinách dneska. Minutu a půl má pan Mariňu. Dobrý, dobrý. U kombat... Děkuji, pane předsedo porušování základních práv a boj proti tomuto porušování. A bohužel v Zambii dochází k porušování základních práv. A tady máme dvě možné, eh, možná opatření. Zejména je nutné posílit kompetence a pravomoci Mezinárodního trestního soudu a dále je třeba rozšířit jeho oblast působení i na země, které nepodepsaly římský status je důležité, aby nikdo, kdo porušuje lidská práva, nezůstal bez trestu. To je nejlepší záruka, kterou můžeme dát potenciálním obětím takovéhoto porušování lidských práv, protože to je hlavní zastrašující prvek a nástroj, který můžeme použít. Další opatření jsou politické povahy a ekonomického charakteru a vyžadují skutečný odhodlaný boj proti chudobě, nebo tam, kde bude chudoba, vždy budou porušována lidská práva, také proto, že chudoba sama o sobě je již naprostým porušováním humanitárního práva. Děkuji. A nyní řečníci za politické skupiny, pan Preda. Mikrofon, prosím, pěkně. Děkuji mnohokrát. EPP byla iniciátorem této diskuse o Zambii. Politická atmosféra v této zemi je charakterizována napětími po volbách prezidenta minulé léto. Ehm, zatčení Hakaindy Hichilemi politickou krizi ještě zostřilo k zatčení došlo za poměrně obtížné situace a hrozí mu trest smrti eh, za vlastně pouliční delikt, eh, protože měl zabránit vládní koloně v projezdu městem. Ovšem Hichilema eh, je trnem v oku vládní politice, protože mm, se odváží hovořit proti ní, ale jak už řekli i další kolegové, bylo by daleko lepší dosáhnout dialogu mezi opozicí a vládou. Děkuji a nyní za SAD. Paní Kinge na minutu. Děkuji, pane předsedo. Měla jsem příležitost vést pozorovatelskou misi při volbách v Zambii. Využívám toho ještě jednou, abych poděkovala vysoké představitelce Federice Mogherini za důvěru, kterou do mě vložila. Narazili jsme na některé problémy ve volebním procesu. Vzhledem k tomu, že se omezovala svoboda projevu a byla zde malá účast žen. Nicméně výsledek byl objektivní. Odcházející prezident těsně vyhrál nad opozičním kandidátem. Parlament tímto usnesením uznává úsilí této vlády. Ovšem teď spravedlivý proces s Hitchelemo bude příležitostí, jak potvrdit ten pokrok, kterého bylo dosaženo a že je to také příklad demokratické konsolidace i pro jiné africké země. Děkuji za N.F. E na minutu a půl, pan Schaffhauser. Vážení kolegové, samozřejmě se musíme znepokojovat situací v oblasti lidských práv a já mám pocit, že odvádíme užitečnou práci, ale kladu si otázky. Zrada Vlasti zrada to jsou věci, které jsme pozorovali i u nás. Využití politiky a také státní bezpečnosti ve Spojených státech nebo i u nás ve Francii bylo tohoto pojmu využito k tomu, aby se destabilizovali politici. Za druhé, tady hovoříme o našich hodnotách, ale právě naše hodnoty jsou tady spochybňovány, protože tímto dvojím standardem je velmi snadné obvinit někoho jiného. Ale co děláme u nás? My jsme v podstatě sami Velké země jako Čína, Indie nemají povinnost zasáhnout. Zambie stejně jako jiné africké země čelí různým rozporům. Zároveň musí řešit svůj eh, problém s, vylo, s vylidňováním venkova, obtížný přechod k demokracii, je v situaci mezinárodní konkurence, kdy je velmi těžké budovat vlastní ekonomickou tkáň. Je také pod do, do dohledem Mezinárodního měnového fondu. Největší věc, kterou můžeme udělat pro Zambii, je, abychom konferenci biskupů a Africkou unii nechali jednat společně, aby našli řešení a my je potom můžeme podpořit tato řešení na základě principu subsidiarity. Děkuji kolegové a teď eh, následuje Catch eye, ale prosím, abyste opravdu dodrželi jednu minutu. Jako první pan Faria. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Před pěti týdny vedoucí zambijské opozice pan Ichilema byl brutálním způsobem začen u sebe doma a byl obviněn z vlastní strady. Toto je, jsou jasné útoky na lidská práva, je to politické násilí, omezování a svobody a svobody vyjádření a vlastně to trvá už od té prezidentské kampaně z minulého roku. Policejní síly zneužívají svou moc, podmínky ve věznicích jsou strašlivé a skutečně panu mi hrozí trest doživotní či dokonce trest smrti, což je jasné porušování veškerých mezinárodních závazků Zambie. Evropská unie by měla jasně odsoudit veškeré formy kriminalizace těch, které vláda pokládá za opozici a musí podpořit eh, otevřený konstruktivní dialog mezi UPND a vlasteneckou frontou, tak, abychom pod, eh, zachránili demokracii v Zambii. Děkuji. Mrs. Grapin. A nyní paní Grapin. Děkuji, paní předsedkyně. Ne, pane předsedo, <laughs> obecná situace eh, je, musí být monitorována v Zambii. Musíme co možná nejrychleji eh, umožnit dialog a proto je třeba spojit se s mezinárodními partnery v Zambii. Já jsem navštívila tuto zemi a viděla jsem, že lidé žijí v chudobě, ve strachu. Musíme spolupracovat s dalšími institucemi na mezinárodní úrovni, abychom potírali chudobu. Stále ještě tady existuje trest smrti. To je nepřijatelné. Existuje řada omezování základních svobod a proto je nezbytné, aby toto usnesení vstoupilo co možná nejdříve v platnost. A nyní další, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zambie je chudá africká země, která bojuje s obrovskými problémy i na základě velkého rozšíření AIDS. Konfrontace mezi vládou a opozicí souvisí se s pochybňováním vole prezidenta v roce 2016, protože eh, současný prezident vyhrál jenom po malým rozdílem hlasu. Opozice eh, na to upozorňuje, že volby neproběhly správně, ale teď a stejně tak na to upozorňoval pan Hichilema, který je nyní ve vězení Musíme se snažit o znovu nastolení stability v této zemi, aby se spojily nejrůznější síly, protože největším problémem Zambie je chudoba a to by měl být základní přístup u nás pro překonání této situace. Nyní další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Můžete být eh, obviněn ze zrady, když eh, zabráníte průjezdu prezidentské koloně? V Zambii ano. Hitchelem, vůdce opozice, který byl protikandidátem současného prezidenta, byl společně se svými spolupracovníky zatčen a byl dokonce obviněn z, z velezrady i za to, že navštívil ve vězení některé ze svých eh, podporovatelů. Upozornil také na problémy, které se odehrály v posledních eh, volbách eh, asi neměl úplně tak nepravdu. Neměli jsme možnost ani sledovat eh, konečné sčítání výsledku, když byly poslány do Národního centra, takže my žádáme, aby Zambie plně dodrželo dohody z Kotonu, osvobodilo Hičelemu, propustilo jeho spolupracovníky a aby nevedl tento proces, který bude fraškou, kde Hichelemovi hrozí i trest smrti

velmi dobře načasovanou debatu o Zambii, která si zaslouží naší pozornost. Evropská unie se velmi cení svého partnerství se Zambií a jsme hrdí na svůj velký příspěvek k rozvoji této země. Chceme, abychom i nadále byli klíčovými partnery. Evropská unie se také uvědomuje různé výzvy, jimž země čelí a podporuje její ekonomické ambice, pokud jde o reformy. Můžete si vzpomenout, že Evropská unie vyslala do Zambie pozorovatelskou misi při volbách. Vedla ji se Silky Engem. Jí děkujeme za její práci. Apelujeme na to, aby byla implementována opatření, která doporučuje tato mise, především pokud jde o svobodu projevu a schromažďování. Zambie byla tradičně mírovým a demokratickým národem v sousedství, které se často vyznačovalo porušováním lidských práv a politickou nestabilitou. Je tedy o to znepokojivější, že se zde spochybňuje demokratická trajektorie Zambie. Především po volbách v srpnu 2016, kdy se ukázala polarizovaná povaha země. Vůdce opozice Hakaide Hichilema 11. čtvrtý byl tedy zatčen a to ukázalo na velké politické napětí. Rozhodně nechceme zhoršovat tuto situaci. Evropská unie v blízké koordinaci s členskými státy EU se bude snažit vyslat jasný signál jak k vládě, tak i k opozici, aby sehráli důležitou roli a zahájili dialog, aby se obnovilo inkluzivní politické prostředí. Vzhledem k probíhajícímu právnímu řízení s panem Hitchelemou Apelujeme také na vládu, aby zajistila transparentnost, také spravedlivý soud a dodržení mezinárodního práva. Zambijské instituce musí být zodpovědné a to je zásadní pro to, aby byla zachována politická stabilita. Evropská unie bude i nadále komunikovat s našimi zambijskými partnery bude využívat všechny politické a diplomatické prostředky na všech úrovních, bude apelovat na smysl pro zodpovědnost a moudrost všech stran, aby se nepoškodila ta silná demokratická tradice Zambie. Děkuji. Děkuji. Tím uzavírám rozpravu.